změn najdete na webu Seance and Direct a budou zveřejněny i v zápisu tohoto zasedání. Po e, přerušení zasedání v červenci jsem společně s předsedou rady podle článku 74 a podle řádného, e, řádného legislativního procesu podepsal čtyři akty, jejichž názvy opět budou zveřejněny v zápisu dnešního zasedání. E, teď se tedy dostáváme k